Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové. Máme tři minuty po deváté. Já bych rád vás všechny přivítal na dalším jednání výboru AFET. Než se pustíme do hlasování, rád bych přivítal také tři hosty. Nejsem si jistý, zda již všichni dorazili. Aha, oni sedí tamhle. Máme zde tři členy ukrajinského parlamentu kteří s námi dnes dopoledne hodinu stráví. Chtěl bych přivítat paní Oksanu Ziruit, pana Jegora Zoboljeva a paní Ole, pana Oleha Berezjuka. Vítám vás na výboru pro zahraniční záležitosti. A nyní hlasování. Je to takový trošku maraton. Očekávám, že budeme hlasovat minimálně hodinu a čtvrt takže musíme být eh, soustředění a doufáme, že se nám to pokusí zvládnout včas. Nyní elektronické hlasování bod 10 eh, eh, nový rámec mezi EU a Tureckem a modernizace celní unie. Spravodajkou byla paní Katy Piry. Chce pan zpravodaj něco říci? Nechce, takže můžeme hlasovat. Začínáme. Vložili jste všichni hlasovací kartičku do zařízení? Doufám, že ano. Nyní pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dva pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh tři pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 15. Takže jdeme ke kompromisu 3. Ne? Já to mám eh, na svém seznamu tak, že bychom měli hlasovat o části 1 pozměňovacího návrhu 15. To tím je pokryto. Dobře, takže pozměňovací návrh číslo 15, část 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Část 2, kdo je pro, proti, zdržel se. Já bych řekl, že to prošlo, ale ověříme. Ověřujeme, můžete hlasovat. Končím hlasování. Končím hlasování. Schváleno.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 zdržel se, schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu stanoviska takto pozměněném. Kdo je pro? Elektronicky, elektronicky ano, prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Stanovisko bylo schváleno. Blahopřejeme paní zpravodajce. Takže to bychom měli. Dále přicházíme k následujícímu bodu Jde o zprávu o Černé hoře. Přeje si pan zpravodaj něco říci? Ne. Děkuji Charlesi Tanukovi a začínáme kompromisem 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 51. 51, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Začínáme hlasovat, můžete hlasovat. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 52. 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8. Pro? proti, zdržel se, schváleno. 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 10. Ověříme? Chcete ověřit? Takže 104 ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 135 pro, proti, zdržel se schváleno. 136, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 147, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 15, pro, proti, zdržel se, schváleno. 159, pro, proti, zdržel se, ověříme. Můžete hlasovat o 159. Končím hlasování. Schváleno. Sto šedesát. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 161. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. 161. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Dva ještě spí. Končím hlasování. Schváleno velice malým počtem hlasů. 162, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 163 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 164 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 165 pro, proti, zamítnuto. Zdržel se? Zamítnuto. 166 pro, proti, zdržel se. Ověříme. 166 ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 30 hlasy ku 27. Tankovačev 167, kdo je pro? Proti? zdržel se schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se schváleno. Sto sedmdesát šest. Pan Zovko, který právě dorazil, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 179, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. 179. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 ku 28. Velice těsné. Ale schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 192 Ústní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 193. Má dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 194. Pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. A nyní pozměňovací návrh číslo 3. Pan Hadži Georgiou, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 7. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 10, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme. Zahajuji hlasování. devět kolegů zde máme zamítnuto. Jedenáct, kdo je pro, proti, zdržel se, Ověříme. 11. Můžete hlasovat. Ještě jeden kolega spí. Končím hlasování. 31 ku 27 a neschváleno. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 13. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 14. Pro? Proti? zdržel se zamítnuto 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto 16 pro, proti, zdržel se zamítnuto 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti. Prosím. Vy byste chtěli ověřit čtrnáctku? Dobře, to už tedy bylo včera. Pozměňovací návrh číslo 14. Andrew Lakis Dodds. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Pane Fleckensteine, je příliš eh, brzy ráno ještě. Končím hlasování. To bylo docela jasné, ne? Dobře. Nyní tedy kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále jdeme k návrhu 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 23. Kdo je pro? Omlouvám se. To odpadá, protože 22 byla přijata. 24 to je výborný návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ano, skvělé hlasování 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Ověříme návrh číslo 25. Můžete hlasovat. Ještě jeden hlas nám chybí. Budíček. Končím hlasování. Zamítnuto. 26, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Číslo 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní Závěrečné elektronické hlasování o zprávě takto pozměněné, prosím, můžete hlasovat. Ještě ten jeden kolega se stále neúčastní. Končím hlasování. 51 ku 6. Zpráva byla schválena. Blahopřejeme. Macedonia? We now come to the draft report. Nyní návrh zprávy o firmu. Spravodajem je pan Ivo Weigl. Přeje si něco říci? Nepřeje. Zahajujeme tedy hlasování. Pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo os- kompromis 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? schváleno. Kompromis 11 pro, proti, vzdržel se, schváleno. 118 pro, proti, vzdržel se, schváleno. 119 pro, proti, vzdržel se, schváleno. 120 pro, proti, vzdržel se, schváleno. 121 pro, proti, vzdržel se, schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, vzdržel se, Schváleno. Dále kompromis 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 136. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, schváleno. Část 1 návrhu 161. Zde máme hlasování ve dvou částech, takže kdo je pro první část, proti, zdržel se, ověříme to. Prosím, můžete hlasovat. Všichni hlasovali, končím hlasování. 35 ku 25, takže schváleno. A nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 167. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 18. Pro? Proti? zdržel se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se, schváleno. Dále pozměňovací návrh 183, první část. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se, Schváleno. Kompromis 21. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 22. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 213. Pro, proti, zdržel se, ověříme. 213. Kovačev, ověřujeme, můžete hlasovat. Končím hlasování. 36 ku 24 schváleno. Kompromis. Aha. 214. První část, eh, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Druhá část pro, proti, schváleno. 215. Kovačev, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme, ověříme 215, prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 23. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. 228 oddělené hlasování, dílčí hlasování, které si vyžádal zpravodaj. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 231, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 232 pro? proti, zdržel se, schváleno. 233 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 24, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 235. Schváleno. 147 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 248 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 249 pro, proti, zdržel se. Schváleno 250 pro, proti, zdržel se. Ověříme návrh 250. Pan Castaldo, prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 251 pro, proti, zdržel se, schváleno 152, 252 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 253 pro, proti, zdržel se. Ověříme 253, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 254, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 259. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní 283 dílčí hlasování, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 284 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže pokud to je schváleno, tak jdeme k druhé části návrhu 300. A kde je 300? Takže druhá část. Ano. Druhá část návrhu 300. Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 301. Dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 304, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 315, pro, proti, zdržel se. Ověříme návrh 315. Můžete hlasovat. Končím hlasování. To to tady bylo velice jasné. To byla tedy 315, takže 316. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 318 pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 17. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Dále 27. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme. 27. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se. Uvěříme, uvěříme 29. Zahajuji hlasování. Tři ještě chybí, dva ještě chybí. Tak, teď už to máme všechno, končím hlasování schváleno. 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. 54, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 55, hlasujeme odděleně, první část, pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdržel se, ověříme. Druhá část. Končím hlasování. Zamítnuto 31 ku 29. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 67. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 69. Pro. Proti zdržel se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní návrh číslo 8. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 9. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 10. Kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Ověřujeme tedy číslo 10, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrhy 11 a 12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A 13 pro. Proti. Zdržel se. Ověříme to také, takže ověřujeme třináctku. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme elektronicky o návrhu pozměněné zprávy. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování Zpráva byla přijata 54 hlasy, 8 hlasů proti. Blahopřejeme panu zpravodaji. You, you tell me this one. Ah, I have it. I have yes, the right one. Have it, okay. Right, we come to the next... Přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání návrh zpráva, komise, zprávě, e, zpráva e, o zprávě komise o Srbsku za 2016. Zpravodaj něco k tomu říci? Ne. E, takže můžeme začít hlasováním. Kompromisní návrh jeden. Jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Byl schválen. Kompromis Dva Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž byl přijat. Přecházíme ke kompromisu 3. Pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď pozměňovací návrh 72. Logovič a Kukan, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 83. zahojí hlasování. Zavírám hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Tato, ten hlasovací seznam e, není e, správný. E, Kompromis 6. Pro? Proti? drželi se? To bylo přijato a teď přejdeme k ústnímu pozměňovacímu návrhu 2. Máme ho na straně 5. Paní Lunaček.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 zdrželi se zamítnout. Ověříme, dobrá. 176 ověříme. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 179 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 181 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Pan Castaldo. Zahojí hlasování. Končuji hlasování. Přijato. Jasnou většinou. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Sto devadesát šest pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 228 pro, proti, drželi se, pověříme. 228, otevírám hlasování. Končuji hlasování. Pro přijat. 229 pro, proti, drželi se, Neviděl jsem, že by se to byla velká účast na levé straně. Můžeme to zopakovat, prosím, 228 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, 228. 229, pardon. Eh, otevírám hlasování. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato. 230. Pro, proti, zdrželi se. Tak, tady máme stejný problém. 230 ověříme. Vydám hlasování. Končuji. A bylo to přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. 243 pro, proti, zdrželi se. Jasně zamítnuto. 244. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 245. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 246 pro, proti, eh, přijato. 247 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 250 pro, proti, zdrželi se, přijat. 251, tak ne. 251, 252, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 253, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 254, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 16, pro, proti, zdrželi se, Přijat. Dvěstě devadesát tři na straně 13 pan Kovačev. Je pro, proti, drželi se přijat. 294 pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto 295 e, eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď 308 na straně 14, pan Tanak pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. E, 333 e, pro, proti, zdrželi se, věříme. 323, e, zahojí hlasování. Končuji hlasování. Bylo to přijato. 325 pro, proti, zdrželi se zamítnut. A teď úvodní text číslo 17. Pro, proti, zdrželi se zamítnut. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 19 pro, proti, zdrželi se. Gratulujeme. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 23 pro, proti, zdrželi se. 23 ověříme. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Bylo to přijato. 24 pro, proti, zdrželi se. Tak eh, dá se, že to bylo zamítnuto. Ověříme, dobrá, 24. Zahajuji hlasování. Tři kolegové ještě spí, tak teď už ne. Uzavírám hlasování. 30 eh, 28 přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnut. 26. Pro? Proti? Zdrželi se, říká pan předseda, takže je proti, zdrželi se, zamítnut. 27. Pro? Proti? Zdrželi se, zamítnut. 28. Pro? Proti? Zdrželi se, zamítnout. 29. Pro? Proti? zdrželi se. Ověříme 29. Zahajuji hlasování. Vždycky tady jeden chybí. Končuji hlasování. 28 k 33 bylo zamítnuto. A teď přecházíme k číslu 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 31 pro, proti, zdrželi se přijat 32 pro, proti, zdrželi se zamítnout 33 pro, proti, zdrželi se zamítnout 34 pro, proti, zdrželi se zamítnout 35 pro, proti, zdrželi se zamítnout 36 pro, proti, zdrželi se zamítnout A mohli bychom dělat stace 1 až 10 v bloku jednom. Dobrá, takže všechno od pana Vlimského. Kdo je pro tuto část pana Vlimského, kdo je proti? Drželi se. Všechno to bylo zamítnuto. A nyní číslo 11. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 12 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A číslo 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A teď elektronické hlasování o návrhu zprávy po změněné podobě. Zahajuji hlasování. Všichni hlasují, ukončuji hlasování. A bylo to přijato 55 ku dvěma. Výborně. Přecházíme k dalšímu bodu. Dalším hlasování o návrhu zprávě eh, z roku 2016 zpráva eh, Komise o Kosovu. Eh, chtěla by paní zpravodajka něco říct. Tak není to paní zpravodajka, je to pan Panzeri. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych pouze rád informoval o tom, že socialisté a demokrati nebudou hlasovat pro kompromis číslo čtyři, protože neodpovídá zásadním požadavkům logice každoročních zpráv, které by měly registrovat eh, pokroky, nikoli pouze poskytovat eh, obrázek o současném stavu země. My jsme tam původně měli povzbuzuje pět zemí, aby uznali eh, Kosovo, nyní zde máme bere na vědomí. Myslím si, že to je v podstatě to samé, takže nemůžeme hlasovat pro tento návrh, pro tento kompromis. Děkuji. So, Mr. Panzeri. Pane Panzeri, eh, vy jste nás informoval o tom, že eh, socialisté a demokraté nebudou hlasovat pro eh, kompromis 4. Ano, dobrá. Tak, zpravodajka paní Vojnaček. Musela jsem se také umět slova. V poledne Včera, když jsem konzultovala ostatní skupiny, jsem slyšela jiný signál sociální demokratů a také jsem řekla, dobrá, tak uděláme to. Eh, jak, jak, to, jak, to, jak to byl návrh EPP, ale teď jsem zase mm, eh, slyšela jiný signál od sociálních demokratů, to znamená, co se týče obsahu, a to byl můj původní návrh, bychom řekli, že parlament, jako to udělal mnohokrát už v minulosti, by rád motivoval pět zbývajících členských eh, států, které ještě tak neučinili, Eh, takže teď jsem se také rozhodla, že dám minus znamenko k tomuto kompromisu a pak budeme hlasovat o ostatních pozměňovacích návrzích. Je mi líto, že vznikl tento rozruch, mm, ale tak to je. Eh, chtěla bych také říct, mm, že kdyby to bylo potvrzeno, vezměte to jako pozitivní signál. Včera eh, Bangladeš mm, uznalo Kosovo a to je 114. stát ze všech států OSN. Víc než polovina z nich už to uznala. Takže si myslím, že bychom to měli takto také udělat. Děkuji. Dobrá, už nejsou žádné další poznámky či eh, komentáře. Dobrá, tak můžeme eh, začít s hlasováním. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 46. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 47 a 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 50 pana Arektusona. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. 48 ku 10 jasné vítězství. 51 pro, proti, zdrželi se přijat. 52 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 53 pro, proti, zdrželi se jasně zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. A teď kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď slavný kompromis 4. Tak, ještě ne. Omlouvám se. Pan Schaffhausen a pan Kovinmik. Dobrá, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 76 a 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 78 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 79 a 80 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 82, 83 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Ověříme 82, 83. Otevírám hlasování. Ukončuji hlasování. Jasně zamítnut. Kompromis 4 pro, proti, drželi se. Ověříme. Kompromis 4. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato. 27 k 25. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 111 Pan Paet. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Ústní pozměňovací návrh 3. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ověříme. Ústní pozměňovací návrh 3. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 30 31. Tak, to bylo zamítnuto. Kompromis 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 142. Tu pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. 142. Eh, zahajuji hlasování. Jeden nám chybí. Končuji hlasování. 38 ku 22 přijat. A přecházíme ke kompromisu 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 152 paní Fíry, Fíry pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 153. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování, přijato.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 zdrželi se, zamítnut. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. 187 pro, proti, zdrželi se, přijat. 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 190 199 ověříme, zahájí hlasování. Ukončuji hlasování. A byl zamítnut. 28 ku 29. 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 205 pro, proti, zdrželi se, ověříme 205. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 206 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 13 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 14 kompromis pro, proti, zdrželi se přijat. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď pozměňovací návrh 247 a pana Čambackého, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme 247, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 248 pro, proti, zdrželi se zamítnout 249 pro, proti, zdrželi se zamítnout 250 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 250. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 253 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 254 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 254. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď 256 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 257 pro, proti, zdrželi se přijato. 258 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 259 pro, proti, zdrželi se, přijato. 260. My jsme hlasovali teď o 260? Aha, tak dobře. Já jsem chtěl zjistit jenom, jestli jste ještě vzhůru. Tak 260, co jsme schválili. A teď máme 261. Paní Šáke, prosím, pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahají hlasování. Končuji hlasování. Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 260. 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 270 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Dále máme 272, 273 a 71, 2, 3. Všechny jsou stejné. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 274 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 278 a 279 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 275 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 276 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 280 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat. 287. Eh, Radoš a Jakovčič pro, proti, zdrželi se přijat. 289 pro, proti, zdrželi se přijat. 292 ve dvou částech. Hlasujeme má první části, kdo byl pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 292, druhá část. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Zamítnuto. 293. Pan Milan Mon. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 12. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 14 a 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 a 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 e, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi se, přijato 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 24 pro, proti, zdrželi se. pověříme 24. Otevírám hlasování. Končuji hlasování. Přijat. 25. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 26 a 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, ověříme 31. A teď zahajuji hlasování. Všichni hlasují, ukončují hlasování. Zamítnuto. 32 pro, proti, Drželi se. Ověříme opět 32. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 29 k 28. 5. Pro? Proti? Drželi se. to 6. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 7, pro, a 7 a 8 pro, proti, zdrželi se. Ověříme tento. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 9 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. A přecházíme k identickým pozměňovacím návrhům 1, 2, 3 a 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Tak to bylo jasně zamítnuto. A teď elektronické hlasování o návrhu zprávy v pozměněné podobě. Zahajuji teď hlasování. Jeden kolega nám chybí. Ukončuji hlasování. 40 ku přijato. So, shall we continue? Můžeme pokračovat.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 Vážení kolegové, je 10 hodin 20 minut. Bod 15. Eh, pan Scholz ještě jinde hlasuje. Šestnáctka je ale OK, takže body 15 a 16 přehodíme. Paní Manisku zde je. Bod 16. Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu, podané státním příslušníkem třetí země. A máme zde stanovisko AFETu k přepracování dublinského nařízení. Navrhovatelkou je paní Manesku z EPP a podle příslušného pravidla, pouze ty části, které obsahují změny, jsou přípustné. Nyní předávám slovo paní Manesku. Prosím. Děkuji, pane předsedu. Diskutujeme o důležitém legislativním textu, poskytujeme stanovisko. Hlavním výborem je výbor pro občanské svobody LIBE a my jsme požádali o pozměnění nařízení, které má představovat řešení uprchlické krize, která je v současnosti nejpalčivějším problémem. Máme zde návrh, který předložila komise a ten se soustředí na dva hlavní aspekty. Jednak je zde hlavní cíl tohoto nařízení, kterým je ukončení nelegální migračního procesu, který by byl nárazen legálními a bezpečnými možnostmi vstupu do Evropské unie pro žadatele o mezinárodní ochranu. A druhou částí je návrat do těch lidí do zemí, kteří se nekvalifikují pro mezinárodní ochranu. Tyto dva cíle vedou k tomu, že vlastně jediným způsobem, jak se dostat do Evropy, je vyžádat si mezinárodní ochranu. A také z toho návrhu komise vyplývá, že Evropská unie má kapacity a mechanismus k řešení problematiky nelegální migrace právě těmi navrženými způsoby. My jsme o tom diskutovali s kolegy a v těch debatách jsme dospěli k závěru, že zde nejde pouze o to, že Evropská unie v současnosti nedokáže úspěšně tento problém řešit, ale některé členské státy také chtějí mít eh, stálý systém sdílení tohoto břemene prostřednictvím nějakého distribučního klíče, zatímco jiné členské státy chtějí pouze zjednodušit ten systém stávající. A ty názory jsou mezi členskými státy stále velice eh, rozdílné. My si myslíme, že ten stávající text potřebuje ještě zlepšit. A to proto, protože musíme reagovat na požadavky té stávající reformy toho systému. Ukazuje se, že ten systém, když nějaká krize nastane, nefunguje příliš dobře. Já se nyní podívám na hlavní aspekty tohoto nařízení. Prvním je ten redistribuční mechanismus. Tam jde o to, že nepřihlíží ke skutečným okolnostem v jednotlivých zemích. A proto jakýkoliv návrh, který se týká přerozdělení žadatelů o mezinárodní ochranu mezi jednotlivými členskými státy, musí právě přihlížet ke specifikům jednotlivých zemí a také ke kapacitám členských států. Jedním z aspektů může být třeba míra nezaměstnanosti. V některých členských státech je nezaměstnanost nad průměrem Evropské unie. A takovéto země by se obtížně vyrovnávaly s přijetím a integrací migrantů. Potom je zde systém, ten opravný systém, který se opírá o relokace a to také příliš nefunguje. Potom jsou zde finanční sankce. My si myslíme, že ty finanční sankce jaksi nelze paušálně uplatňovat na ty země, které by neplnili ty požadavky na přerozdělování, protože ten relokační systém nefunguje. A spíš bychom se měli soustředit na vymezení řádných kritérií pro udělování mezinárodní ochrany. Třetí aspekt se týká kritérií pro výpočet příspěvku Solidarity 200 je to 215 tisíc eur na člověka. Jak já, tak paní Wikström s tím máme problém, stejně tak jako výbor Libe s tím kritériem v té podobě, ve které bylo navrženo. Pokud jde o výpočet toho příspěvku na solidaritu, tam opět ta kritéria musí určovat členské státy. Potom se zde jedná o ty sekundární pohyby. V nařízení jsou nástroje, které nejsou zcela adekvátní pro zamezení sekundárnímu pohybu příslušníků třetích zemí. 13 členských států již řeklo, že ty transfery nejsou příliš efektivní a říkají, že sekundární pohyby často následují po ukončení toho původního transferu. Potom za páté informační systém, který se týká zavádění a používání systému registrace těch žadatelů. Tam také ještě je potřeba, aby to komise vyjasnila, a v tom nařízení se stanoví mandatorní a trvalý distribuční klíč na místo nějakého klíče, který by se použil v těch jednotlivých situacích, které vyvstanou v těch krizových situacích. My si myslíme, že ten text lze určitě zkvalitnit minimálně z pohledu výboru AFET. A je třeba přihlédnout k tomu, že zde nediskutujeme pouze o problému toho, že Evropská unie potřebuje mít jasný mechanismus pro přijímání migrantů nebo lidí, kteří hledají mezinárodní ochranu, ale také je třeba přihlížet k tomu, jak se ten problém bude řešit mimo území Evropské unie, což eh, také náš výbor má ve svém portfoliu. Já se velice těším na spolupráci s našimi stínovými zpravodaji a také se zástupci komise, která tento text připravuje. Také zástupci SVČ e byli velice nápomocní, nicméně ještě jsme se nesetkali se zástupci DG Home, ti nám ještě to příslušné vysvětlení bohužel neposkytli. Děkuji paní Ramoně Manesku za představení stanoviska nyní dám slovo kolegům. Jako první se hlásí pan Pancery SAD. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s paní kolegyní Manesku, že tento návrh komise je velmi důležitý, byť není ještě dostatečný a adekvátní protože nepřekonává nebo neřeší strukturální problémy migrace. V té práci, kterou společně budeme eh, odvádět, se soustředím na čtyři body, respektive pět bodů, které považuji za zásadní. První se týká mechanismu distribuce. V tom návrhu chybí solidární přístup který by nějakým konkrétním způsobem distribuoval tu zodpovědnost v zemích Evropské unie a také mimo Evropskou unii. Ten návrh v zásadě říká, že Dublin 4 ponechává na těch eh, sousedících členských státech, aby přijali co nejvíce uprchlíků, protože ten nový alokační mechanismus se aktivuje pouze tehdy, pokud ty země, které mají vnější hranici, přijmou nadměrný počet uprchlíků, kterému nemohou čelit. Za druhé, hodnocení případů, kdy eh, ti žadatelé nesplní požadavky zde těmi jedinými, kdo zůstává zodpovědný, jsou ty státy prvního příchodu. Takže pokud ten eh, žadatel pokud tedy ten uh, žadatel přišel z nějaké třetí země, která byla považována za eh, bezpečnou zemi, tak nemá nárok a skutečně to břemeno toho zvážení kritérií zůstává pouze na té zemi prvního příchodu. Měli bychom se zaměřit také na etnické a náboženské menšiny. Potom eh, za třetí sankce. My si myslíme, že eh, ty kroky, ke kterým dochází, nebo ty sankce, že to není porušení lidských práv, protože ty sankce jsou zaváděny proto, aby se zabránilo zneužívání a aby se zabránilo sekundárním pohybům a také je třeba nějakým způsobem přimět ty osoby, aby zůstaly v té třetí zemi, v té zemi, ve které se má eh, posuzovat eh, ta jejich žádost a ty osoby, pokud v té zemi nezůstanou, tak vlastně ztrácejí veškeré nároky například na zdravotnickou péči a podobně. A potom jsou zde ještě alternativní možnosti podávání žádostí u ambasád. Já si myslím, že možná na to nastal čas, pokud se chceme vyhnout tomu, aby ti lidé, kteří prchají před konflikty, podnikali ty velice nebezpečné cesty či plavby a proto by mělo být možné tu žádost podat například na ambasádách či konzulátech členských států přímo v těch třetích zemích. A potom ochrana nezletilých a dalších zranitelných skupin. K tomu bychom se také asi ještě měli vrátit, mělo by to být razantnější a my bychom tedy Eh, chtěli, aby pokud to není v zájmu těch nezletilých, aby jaksi nebyli nuceni k tomu eh, transferu. To si myslím, že jsou body, které jsou důležité z hlediska FETu. Děkuji. Paní Hauptmann z ALDE. Thank you very much and eh, good morning, colleagues. Přeji dobré ráno, kolegové. V roku 2014, myslím, všichni víme, eh, že Evropa stojí před mm, bezprecedentní eh, uprchlickou mm, krizi. Všichni víme, že v roce 2015 to bylo 1 milion, 1 milion 260 eh, tisíc lidí, kteří požádali o mezinárodní ochranu ve všech 28 členských státech. A ostatní minulý rok požádali, bylo to 1 175 tisíc osob. Šéfové vlád a nesou velkou zodpovědnost, mm, protože nezvládli tuto krizi uprchlickou, neanticipovali a nezorganizovali eh, regulovaný, eh, kontrolovaný tok. Mm, eh, a dosud to celé nebylo organizováno. A tento chaos, nepořádek mm, vedl k obavám v členských státech. Ehm, I nedostatek globálního řízení ehm, způsobil, že každá země si to řídila sama. Mm, mohu tomu mohu vyjádřit hluboké politování. Ehm, je jasné, že Evropa musí najít kapacity a musí jednat jednat. Příliš času se promrhalo. Je zapotřebí harmonizované evropské politiky v otázkách asilových. To je něco, čeho je nutně zapotřebí Evropa. Musí se toho ujmout. Máme tady Dublin, musíme zvládnout nové přístupové cesty, abychom zachránili uprchlíky a také musíme projevit solidaritu s členskými státy, které stojí popředí tohoto postupu. Návrh komise reformovat současný azylový systém se tedy ubírá v tom správném směru. Ovšem, Evropská komise by mohla být ještě žádostivější a to ve dvou bodech podle našeho názoru, o kterých bych ráda pohovořila, i když přímo eh, nejsou eh, v pravomocích našeho výboru. Za prvé, mechanismus přemístování. To, e, co se dnes v Itálii nebo v Řecku děje, e, je otázkou, která se týká všech a ne jenom e, samotných těchto dvou zemí. Obrovská, obrovské množství migrantů totiž zůstávají, se dostávají do těchto tří zemí, protože jejich zeměpisná poloha znamená, že jsou v centru Evropy. Druhá otázka, která je důležitá, to jsou doprovázení zatilí. Současná situace situace musí být vylepšena současnými, tedy eh, konkrétními zacílenými kroky. Ehm, naše eh, země se musí postarat o eh, tyto země v rámci umluvy o právech dětí a mm, jde o jejich ehm, bezpečnost, o důstojný život. Musím říct, že jsem navštívila minulý týden Dunkirk a to, co jsem tam viděla, Upřímně řečeno musím říct, kdybych já se svým psem zacházela tak, jak eh, ti lidé zacházejí tam s dětmi, tak si myslím, že práva zvířat Eh, že, práva, eh, že bychom museli říct, že to je nepřijatelné. Eh, běžte, a, běžte se tam podívat, pane předsedo, je neuvěřitelné, co tam uvidíte. To je, to je oficiální uprchlický francouzský tábor, ale to bylo jen tak na okraji. Chtěla jsem vám to říct, protože to bylo strašné, co jsem tam viděla. Ehm, dělám to, co řekl eh, kolega eh, Romanesku, ale chtěla bych navrhnout ještě některé pozměňovací návrhy, abychom, abych podpořila návrh komise, zvláště v otázce eh, právního a lepšího přístupu uprchlíků. Děkuji. Děkuji a teď se dostáváme k paní Valero. Zelené. Ano, děkuji pane předsedo. Mm, ano, Dublin je určitě něco, co se musí změnit a o tom jsme tady už mluvili hodně eh, dlouho, protože ono to nefungovalo, vlastně to celé, řeknu, řekla bych, nefungovalo nikdy a teď, když se podíváme na ten obrovský příliv uprchlíků, který se dostal v posledních letech do Evropy, navrhovat aby toto rozložení břemene, jak to mnozí nazývají, tak, takzvané e, rozdělení břemene, já tomuhle návrhu příliš e, nevěřím. Myslím si, e, že musíme mluvit o rozložení zodpovědnosti. e, neříkala bych tomu rozložení zátěže, máme společnou zodpovědnost, kterou všechny země nesou. A musí převzít, je to závazek, povinnost Ehm, ti, kteří eh, tady žádají o azyl, by měli být příslušným způsobem přijati, měli by se přeskoumat jejich žádosti. Není to jenom zátěž, ale je to jistá zodpovědnost. Myslím si, že tady ta retorika musí být pozměněna, takže ne rozložení zátěže, ale rozložení zodpovědnosti. Myslím si, že tento systém by měl být závazný pro členské státy, ale jde to eh, ruku v ruce také s tím, že eh, by mělo to přijímání v jednotlivých zemích fungovat. Musí tady být fungující systém, Ehm, tak abychom mohli prověřovat azylové žádosti. I tady máme dnes veliké problémy. Prostě ne ve všech eh, zemích máme dobře fungující systémy pro ověřování azylových žádostí. Trošku mám problémy s tím, že jak to dostat, eh, jak to propojit. ta otázka E, jak by měla vypadat činnost našeho výboru, protože dublinské nařízení se velmi intenzivně zabývá tím, co se děje v rámci Evropy, uvnitř Evropy, e, jak máme tam rozložit uprchlíky a máme něco dočinění s tím, e, co se děje mimo Evropu. Ale jak to říkala, říkala kolegyně, je to celkový mm, eh, eh, balíček a pak ještě budou eh, předloženy další návrhy. My za parlament jsme vůči radě v trilogu se vždycky zasazovali za vízové nařízení, přejeme si humanitární víza, abychom se vyhli tomu, že lidé na, budou umírat cestou sem, že budou umírat ve Středomoří, utopí se. Ale Nedostali jsme se ku předu v této otázce. E, Diskutovali jsme o tom několik let, ale myslím si, že to je to, o co se tady jedná. To je přeci to, co se děje mimo Evropu. Pak třetí státy, to je, tady máme také propojení, ale tady zase nevidíme žádné bezpečné státy, kromě e, mimo Evropu. A pak e, určitě budeme moci to celé více propojit, ale nesmíme zapomínat na to, kdo je eh, žadatel o azyl a kdo je eh, uprchlík z ekonomických eh, důvodů. Pro mnohé, na mnohé se vztahuje obojí a po prověření Tady máme třeba mladé afgánské muže, kteří přicházejí sami, nebo dívky, které sami cestují na ty se nahlíží jako na ekonomické uprchlíky a pak jsou tito lidé zase posíláni zpátky. A E, toto se pak prověřuje e, v jedné zemi, jsou poslání do Řecka, tam e, se prověří, jestli spadají pod řádné azylanty a pak jsou poslání do Afganistanu jako ekonomičtí uprchlíci. Myslím si, že i na tuto část bychom se měli podívat. Jak budeme zacházet s těmito lidmi, kteří budou posíláni zpátky? Myslím si, že mm, je tu řada věcí, které musíme vidět v jedné souvislosti. Jsme výborem AFET a toto je něco, co bychom měli pokrýt našimi pozměňovacími návrhy. Děkuji, koleg, paní kolegyně. A posledním řečníkem je pan Epitidios. Děkuji, pane předsedo. Bez pochyby. Je to tak. že máme vlnu migrantů, migrantské toky, a to jsou regulární i neregulární. A potřebujeme nástroje pro to, abychom se s tím vypořádali, abychom to zvládli, to je jasné. Kromě toho je třeba mít jasno abychom se s těmi neregulérními vypořádali, abychom je zvládli, protože jim nemůžeme všem poskytnout statut eh, uprchlíka. Přicházejí eh, ve velkých počtech, eh, zejména na vnější hranici, to znamená do Řecka, do Itálie a tím v podstatě nadměrně zatěžují statut uprchlíka. Uprchlík by měl být jenom ten, kdo je opravdu pronásledovaný a který je ve své zemi vystaven riziku mučení, případně smrti při návratu do země původu. To musí být jasně řečeno. A kromě toho se musí státy eh, také ukázat jako solidární vůči těm, které jsou nejvíce zatížené, tedy Řecko a Itálie. To je také důležitý aspekt. A kromě toho musíme jednat rychle a všechny žadatele musíme přerozdělit a e, uprchlíky a ty, které jsme uznali jako uprchlíky, pro ty musíme najít e, místo, kde se usadí. Není možné, aby e, pouze v některých státech dobří lidé přijímali uprchlíky a v jiných státech odmítli všechny a nevzali nikoho. Členské státy, které poskytnou eh, někomu statut uprchlíka, eh, musí postupovat podle jasných kritérií. Není možné, aby čekali, co bude. Není možné, aby si to státy dělali samovolně a libovolně. Thank you. Děkuji. Jsou ještě další příspěvky, chce se někdo unout slova? Není tomu tak? Tak mi dovolte, abych vám připomněl eh, časové osu osu. Poslední eh, eh datum je 3. březen pro překládání eh, pozměnací návrhu, poslední lhůta. So a teď se vrátíme k bodu pořádí 15, pan, zpráva pana Šolceho. Pan Šolce už je mezi námi. A když se podíváme na zvýšený význam vztahu EU e a Mogolska, a e, to je něco, co málo kde jdeme v tomto regionu. Obě strany, obou stranám se podařilo vyjednat dohodu o e, spolupráci a jde o hlavní dohodu o partnerství. Tato koncept je pracována ve Štrasburku. E, bylo to první obsáhlé usnesení o vztazích mezi Mongolskem a Evropskou unii. Toto bylo také schváleno. A dnes e, budeme mít krátkou výměnu názoru ke dodatečnému protokolu. E, jde také o Chorvatsko, PCA, to je také předmětem separátní ratifikace a proto bych rád předal slovo zpravodaji panu Helmutu Šolcovi. Uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji také za pochopení, protože já jsem měl v výboru INTA hlasování, takže jsem zde nemohl být eh, dříve. Pokud jde o tento návrh, není k tomu mnoho co dodat. Vy jste to již, pane předsedo, řekl. My jsme měli úspěšné hlasování o stanovisku Evropského parlamentu, které se týká partnerství a spolupráce. To jsme odhlasovali ve Štrasburku a nyní je ještě třeba nalézt eh, možnost eh, tak, aby i Chorvatsko mohlo přistoupit eh, k tomuto protokolu. A my ten eh, koncenzus, eh, jakožto Evropský parlament, eh, vyjádříme také na základě stanoviska Rady. Děkuji. Děkuji. Přeje si ještě někdo z nějaké jiné politické strany něco říci? Nepřeje. Někdo ze stínových zpravodajů nechce nic říci. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 3. Eh, března 12 hodin a AFET hlasování 20. nebo 21. března, brz, března a plenárka v květnu by o tom měla hlasovat. Děkuji. A nyní přicházíme k bodu číslo 17. Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie. Projednání návrhu stanoviska AFETu k revizi finančních pravidel, která se vztahují na souhodný rozpočet Unie. Jinými slovy jde o finanční nařízení. Je to velice komplexní a složitý dokument, ale je také důležitý pro AFET, protože rozpočet eh, často určuje také to, jak rychle a efektivně můžeme působit v zahraniční politice. Hlavním cílem této revize je dosáhnout větší flexibility a zjednodušení. Já, pokud je to možné, bych rád dal slovo paní Kristea, panu Kristea. Aha, vy sedíte tady, já jsem vás neviděl. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pro AFET eh, to eh, spektrum těch kompetencí, v rámci kterých se můžeme vyjádřit k té revizi, je omezený. Nicméně, jak jste řekl, stále ještě jde o klíčové téma, protože ty změny pravidel mají přímý dopad eh, na efektivitu Evropské unie ve jejich vnějších vztazích. Cílem přeskumu pravidel je zajistit větší koherentnost, eh, zjednodušení finančních pravidel a také větší flexibilita řízení rozpočtu. My když se podíváme na ten rozpočet eh, z obecného hlediska, tak to samozřejmě jsou priority, ke kterým se můžeme připojit. Také si myslím, že se asi shodneme na tom, že je třeba zjednodušit ta pravidla a učinit eh, řízení rozpočtu flexibilnější. Je to velice důležité také v oblasti vnějších vztahů, Nicméně flexibilita a zjednodušení by neměly a nesmí jít na úkor hodnot a zásad Evropské unie, transparentnosti, zodpovědnosti a úlohy Evropského parlamentu. A za třetí, nesmí to být na úkor specifických eh, cílů, které má nyní Unie ve svých eh, jednotlivých akcích a opatřeních. Pokud jde o ty oblasti, na které se zaměří AFET, tedy to, co je pro nás politicky důležité, na co bychom měli zvláště dbát. Za prvé, je to oblast eh, financování vnějších nástrojů. To znamená, to je například IPA, předvstupní pomoc, DCI a tak dále. Zde se musíme zaměřit eh, na ten eh, polštář eh, nebo nárazník flexibility, protože zde velká část eh, těchto, pokud tedy některé částky nejsou využity, tak je důležité, aby mohly být eh, přesunuty na další období. Otázka je, kolik toho převádět a jakým způsobem. Druhá klíčová oblast pro AFED se týká svěřeneckých fondů. Zde jde o především o transparentnost a zodpovědnost, protože ty svěřenecké fondy mohou mít přidanou hodnotu v konkrétních situacích, ale zároveň je s nimi spojena celá řada problémů a úlohu, úloha Evropského parlamentu je v tomto ohledu zvláště důležitá. A za třetí jsme se zabývali oblastí vypisování veřejných zakázek v rámci vnější akce především v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tam je třeba provést určité procedurální změny a proto jsme tam tyto změny také navrhli. To je z mé strany vše, vážení kolegové. To tady vše jako úvod z mé strany. Já doufám, že ten návrh je dobrým základem pro další diskusy. a že zohledňuje naše priority a obavy. Zde skončím a velice se těším na vaši zpětnou vazbu a na další případné připomínky z vaší strany. Děkuji za prezentaci a nyní mají slovo kolegové. Jako první se hlásí pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl nejprve říci, že jsem eh, spokojen s tím, že dnes eh, diskutujeme o přeskumu finančních pravidel, která se vztahují na souhrný rozpočet Unie. Byť je nás zde pouze 10 z více než 60 členů našeho výboru. Ale to nic nemění na tom, že práce na tom přeskumu je důležitá. Náš výbor a já sám jako bývalý zpravodaj pro rozpočet v našem výboru jsme několikrát požadovali takovýto přeskum, abychom učinili ta pravidla flexibilnější, tak aby více odpovídala problematice vnější činnosti. Jsem proto velice rád, že návrh komise klade důraz právě na flexibilitu vnější činnosti akce v našem sousedství ukazují, že je třeba, abychom byli flexibilní, abychom mohli skutečně efektivně působit. Důležité ale také je, kde najdeme ty nezbytné zdroje pro tu zvýšenou flexibilitu. Obávám se, že není dobré, abychom se opírali pouze na ty zdroje, které jsou přidělené těm kandidátským zemím nebo zemím, které spadají pod politiku sousedství protože my musíme eh, se soustředit na dlouhodobé možnosti řešení krizí. Takže se musíme soustředit jednak na tu flexibilitu, ale také na naši úroveň zapojení v těch zemí, které nás obklopují. Neměli bychom tedy politiku sousedství oslabovat takto se na to alespoň osobně dívám. Také souhlasím s vyjádřením účetního dvora, který říká, že ta předpokládaná opatření, ta pravidla spíše zkomplikují, než aby je učinila flexibilnějšími. To je tedy vyjádření Evropského účetního dvora a to nemůžeme ignorovat. Potom si myslím, že si musíme také zaměřit na to, jak co nejlepším uh, způsobem zefektivnit to řízení. Uh, a tam je třeba soustředit se na ty svěřenecké fondy, na ty trust fundy. Tam je třeba vyhodnotit, zda ty stávající fondy jsou skutečně efektivní, než to budeme nějak modifikovat, ten jejich status. A samozřejmě, že na závěr chci poděkovat panu zpravodaji, panu Kristeovi, také za jeho pozměňovací návrhy, které předložil, které právě již jdou tím směrem, který jsem zde nyní nastínil. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Predo. Pana Lös, paní Lösing. Já vielen Dank. Děkuji. Musím přiznat, že všech 250 stran nařízení jsem pečlivě přečetla a teď chci zpravodajovi poděkovat za návrhy, které předložil. Některé z nich můžeme podpořit, zejména pokud jde o flexibilitu výdajů na externí finanční nástroje. Tady se opíráme o váš odhad, také pokud jde o parlamentní kontrolu svěřeneckých fondů. E, I tam to můžeme podpořit. Stále ještě se ale díváme kritičtěji na všeobecné hodnocení těchto svěřeneckých fondů. Tady chci zmínit zejména fond eh, Africké Ability. Eh, tady jde zejména o financování eh, vzdělání ve vojenském umění a tady si myslíme, že bychom tento fond měli raději vyškrtnout. Pokud je o parlamentní kontrolu svěřeneckých fondů, ta není zaručena a e, vaše, váš návrh 6 to pravděpodobně zcela nezmění. Ještě si ověříme, zda bychom tady mohli být konkrétnější. Pokud jde o civilní nasazení CSDP, tak výraz civilní je ve všech oblastech zavádějící a v této souvislosti eh, je to zejména eh, otázka vzdělávání eh, policejního nasazení. Na to použít prostředky z našich rozpočtů je to spíš oblast para vojenská a proto také otázka rozhodnutí eh, vůči těmto civilním operacím není stoprocentně kladná. Do eh, března předložíme své pozměňovací návrhy. Ano, děkuji paní kolegyně. Um, tam máme tady. That is, uh... Eh, máme tady někoho, kdo by ještě žádal o slovo. Není tomu tak, takže bych eh, rád oznámil, že poslední hluta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude 14. března. Poledne 12 hodin. Hlasování na výboru AFED eh, bude pravděpodobně 11. dubna. Děkuji. A teď přecházíme k bodu číslo 18. Informace o pracovní cestě delegace výboru AFET do Indie minulý týden 21. až 24. února. Vážení kolegové, Ad hoc mise AFETům do Indie v minulém týdnu zahrnovala eh, šesti členů, pan Kristian, pan Preda, paní Eliana Sovko, paní Nina Gil, pan Jo Leinen a pan Ormas Pate let. Pan Bashir eh, se k nám měl přidat a ten neobdržel výzum do Indie včas. Eh, je mi líto, že se tak stalo a také jsem to jasně eh, řekl našim indickým partnerům. Eh, tento, tato cesta byla následnou cestou po summitu EU Indie v Bruselu v minulém roce eh, v rámci našeho strategického partnerství a s konkrétním zájmem prohloubit parlamentní dimenzi tohoto. Eh, stála delegace pro Indii a také výbor o e, vnitřním trhu vyslal mm, e, delegaci e, mm, na indický subkontinent paralelně a tím se měla pokrýt širší paleta otázek a také šlo o setkání s našimi protěžky. Myslím si, že naše delegace AFET, AFETu měla plodné, ale mm, diskuze, ale někdy to byly diskuze, eh, které byly výzvou, bylo to v Deli, eh, s vysoce postavenými zástupci parlamentu, mm, eh, také tady byl diplomatický sbor a zástupci občanské společnosti a také zástupci různých think tanků. Ne, všechna naše setkání, nebo žádosti o všechna setkání byla eh, přijata, ovšem měli jsme eh, přesto eh, možnost setkat se s předsedou výboru pro zahraniční záležitosti indického parlamentu, panem Šašim Taruem, a dále se členy výboru. Setkali jsme se s panem Ajit Dovalem, na poradcem pro národní bezpečnost. Setkali jsme se s panem Avindem Panagariou, místopředsedou indické vládní organizace pro transformaci země. A také jsme se setkali setkali eh, s paní Manika Sanya Gandhi, indickou ministriní pro záležitosti žen a eh, práv dětí. mluvili jsme o otázkách společných zájmů, víze, eh, šlo o, to, o závazky z minulého roku, to, co bylo rozpracováno v březnu roku 2016 na samitu EU-Indie. Vedly se diskuse o vztazích obecně, ale pak to byla další témata. Naše delegace se zaměřila na posílený politický dialog a otázky regionální významu a otázky vzájemného zájmu, například Rusko, stejně tak jako mír, bezpečnost a vícestranná spolupráce. Soustředovali jsme se také na regionální bezpečnost, boj proti terorismu, e, další nešíření e, zbraní e, masového ničení, boj proti pirátství a také rozvoj a posilování lidských práv. Tady šlo podporu Evropské unie. Nálezy z této mise budou obsahem zprávy pana Preda o vztazích EU-Indie a to je zpráva, kterou on teď eh, připravuje našich diskusích a také na tiskové konferenci e, jsme jasně ukázali, e, že bychom e, rádi, kdyby se konal další summit Indie EU v roce 2017, tedy v druhé polovině tohoto roku v Indii. Ale také bychom rádi učinili krok kupředu, mm, co se týče bilaterální dohody o volném obchodě, dohoda, o které už diskutujeme tak dlouho. Další mise AFETu nás povede do sousedního Pakistánu 17. až 21. dubna a všechny politické skupiny eh, budou samozřejmě informovány, až budeme mít k dispozici přesný program. Tak, tolik eh, z mé strany. Teď bych rád předal slovo ostatním účastníkům této mise. Prvním řečníkem je pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Jak jste právě řekl, před týdnem jsme byli v Novém Dilí. A já musím říci, že ta návštěva byla velice odlišná od toho, co jsme od ní očekávali. A myslím si také na základě svých zkušeností z výboru AFET, že to byla nejhorší návštěva, kterou jsme v uplynulých letech podnikli. Jak jste řekl, Setkali jsme se s našimi protějšky z výboru pro zahraniční záležitosti, především s panem eh, Šašitou Arunem. Setkali jsme se s jedním ministrem, setkali jsme se s osobou zodpovídající za koncepci vládní politiky což je instituce, která je velice specifická pro Indii. A setkali jsme se také s osobou zodpovídající za bezpečnost v indické vládě. Ale to je vše. Když jsme se nemohli setkat s nikým, kdo pracuje pro ministerstvo zahraničí. Stejně tak jsme se nesetkali eh, s předsedou sněmovny, což jsme požadovali. Nebyli jsme přijati ministerským předsedou. Byť jsme před tou návštěvou to měli v programu. A o tom programu jsme před odjezdem diskutovali. Jak bych to řekl? To není, to by nebylo, protože oni by tam byli, nebyli přítomni. Oni byli v zemi. Někdy se to prostě stane, že se minete někam. Jedete do nějaké země a minister zrovna je někde jinde. On samozřejmě nemůže zablokovat třeba to, když jede na valné schromáždění OSN, jenom kvůli tomu, že Preda a McAllister jsou zrovna ve městě. Ale tak tomu nyní nebylo. Někteří měli samozřejmě eh, různé povinnosti související s eh, volební kampaní, ale jiní se s námi setkat nechtěli a to je velice zásadní a já jsem to také oznámil indické ambasádě zde v Bruselu, protože pro mne je to v každém případě uh, takové velice nešťastné gesto, protože my samozřejmě máme velký zájem o rozvíjení speciálních vztahů s Indií a je velice zvláštní, pokud nejsme přijati nikým na ministerstvu zahraničí. A opravdu to není problém toho, že by ti lidé se s námi setkat nemohli, že by třeba měli nějaký jiný program eh, mimo Indii. Myslím si, že do budoucnosti bychom prostě neměli odjíždět, dokud nebudeme mít jasné potvrzení z té druhé strany. Protože my jsme navíc byli ve velice prekární situaci, museli jsme asi den čekat, než se ministerstvo zahraničí a parlament vyjádří. Tedy indické ministerstvo a indický parlament. To k té formální stránce záležitosti. Neméně důležitá je samozřejmě i ta obsahová část. I v těch eh, jednáních, ke kterým tedy nakonec došlo a který bylo velice málo oproti našemu očekávání, jsme zjistili, že panuje velká nedůvěra vůči naší zásadní pozici, tedy našeho zájmu o lidská práva. A dostalo se nám určitých signálů o tom, že naši indičtí partneři jsou velice znepokojeni nebo že jim vadí. A hovořilo se o tom i veřejně na tiskové konferenci a všichni členové tohoto parlamentu vědí, že pro nás je prostě politika zahraniční od politiky lidských práv neoddělitelná. A to si myslím byl takový velice nešťastný moment. My ta naše strategická partnerství, jak si v tomto duchu vyjednáváme a u nás jde prostě o institucionální propojení. Máme zde výbor nebo podvýbor pro eh, lidská práva, takže my, kdykoliv hovoříme o zahraniční politice, tak nemůžeme lidská práva ignorovat. A v diskusích eh, se členy výboru pro zahraniční záležitosti jsme o tom jasně hovořili a oni nám řekli, Indové nám řekli, že to jsou lidská práva, to nemá se zahraniční politikou nic společného, do toho se nám nepleťte. Potom se hovořilo také o vztazích s Ruskem a se spojenými státy. Já řeknu něco pouze k tomu prvnímu tématu. pokud jde o vztahy s Ruskem a sankce proti Rusku. To jsou věci, které v Indii působí problémy. Indové to vidí jako jakési povzbuzení toho, aby Rusko se implicitně, jaksi implicitní povzbuzení Ruska k tomu, aby se přiblížilo k Číně. A to se Indii samozřejmě nelíbí. O to více že oni vidí vztahy mezi Čínou a Pákistánem jako velice úzké, což vnímají jako velice nebezpečné pro indické zájmy. A to, že my uplatňujeme sankce vůči Rusku, oni vidí jako něco, co přibližuje Rusko Číně a zároveň to dodává energii Pákistánu, který má s Indií zásadní konflikt. My jsme, a tím končím, vyjádřili, že máme velký zájem o budování pevných vztahů mezi Evropskou unii a Indií. Můj pocit z toho všeho je takový, že oni nás ale nepovažují za partnera který by byl pro ně v současné době prioritní. Děkuji za pozornost, pane předsedo. You, Děkuji, panu Pradovi. V Němčině se říká, bodě je sklenice poloplná nebo poloprázdná. A já jsem tímto pokoušel se naformulovat takovým obezřetným a diplomatickým způsobem to, to, to, to, co vy jste popsal velice otevřeně, ale pořád mluvíme o stejné cestě a o stejných okolnostech. Děkuji vám za váš příspěvek a teď Jolajnen. Děkuji, pane předsedo. Christian Preda se velmi intenzivně postěžoval. Já myslím, že to opakovat nemusím. Pokud Týkalo se to pozdního potvrzení termínu, ale musím říct, že tak to bylo vždy, to jsem říkal už dřív. Eh, není si, netýká se to konkrétně jenom této delegace a musím říci, že poprvé vlastně tři delegace ve stejný týden byly v Indii, což pro partnery je určitý stres. Takže tady bych si přál lepší koordinaci na naší straně, zejména s delegací mm, Evropského parlamentu pro Indii, kteří si to naprogramovali eh, tak, že to nakonec eh, pro nás nebylo nejlepší. Uvedu několik bodů, na které si vzpomínám. Kristian začal, eh, skončil tím, čím já začnu strategické partnerství EU-Indie, o které se stále snažíme. A měli jsme jednání, která říkají, že e, nemáme v podstatě obsah a proto nemáme toto partnerství. A fakticky máme dojem, že Indie z hlediska geostrategické se zabývá zejména otázkou bezpečnosti a to je téma, které je pro ně důležité ve vztahu k Pakistánu, ve vztahu k Číně. A EU, pokud jde o bezpečnost, toho nemá moc co nabídnout. Je tedy jasné, že nejsme strategickým partnerem pro bezpečnost pro Indii a oni hledí směrem k Americe. Jestli to tak zůstane, to je otázka diskuze vzhledem k novému prezidentovi. Dále si vzpomínám na tu silnou afinitu indické elity k Rusku. To má také svoji historii. A je to v podstatě také eh, vysvětlení toho, co pro mě znamená Putin a proto ta zdrženlivost, když jsme se zmínili o Ukrajině. To znamená, podle mého názoru, Indie Ukrajině nepomůže. Na druhé straně jsme také diskutovali tento svět, kde je stále více autokracií, možná až diktátorských systémů, co znamená demokracie ve světě, jaký je její význam. A tady zaznělo eh, osa Indie, Japonsko, EU, to znamená spolupráce demokracií při všech rizicích ostatních, která existují a v podstatě péče o demokratické zvyky, nezávislá justice, eh, občanská práva a podobně. To Indie, z tohoto hlediska Indie je jistě zajímavým partnerem, protože ta demokracie tam je. A tady teď trochu zředíme to víno vodou. Když šlo o jednání s organizacemi lidských práv, tak se ukázalo, že Indie je země mnoha tváří a možná ta současná administrativa jedná jinak než dřívější vlády. Velmi rychle se eh, získá nálepka a, e, Četl jsem, že někdo, nějaký profesor, byl označen jako protinárodní. To je zase boj vlády proti kritikům. A e, z hlediska svobody tisku, svobody nevládních organizací e, zaznamenáváme zúžení, zmenšení jejich nezávislosti. To je další jev. Pakistán, slyšeli jsme stížnosti, že EU se e, ne, nedostatečně jasně vymezila a vyjádřila proti teroristům přicházejícím z Pakistánu. Budeme to muset přeskoumat, jestli to tak je. A Pakistán, GSP Plasat, Indie, e, to to nezíská. To je, to je určitě tak. To je zajímavý eh, bod. Pakistán toto hodnocení GSP plus má, Indie ne. Když se podíváme na stav obou zemí, tak eh, si musíme uvědomit, že je to nerovné postavení. A dokončím tím, co jsme tu měli pořád, to je obchodní dohoda, to si myslím, že je stále ještě v nedohlednu protože nálepka vyrobeno v Indii, to znamená investice v Indii a obchod s námi není tak významný, aby vznikl velký tlak na tuto dohodu. A to si myslím, že bude pro nejbližší období ještě velmi těžká práce. Delegace byla trochu osekaná, protože Bombaj odpadla, ale musím říct, že pro mě to bylo dostatečné a myslím si, že ty diskuze, které jsme vedli, byly dostatečné a děkuji, pane předsedo, že jste to tak výborně odvelel. Děkuji. Milíjo za tuto brilliantní analýzu a výstižný popis na závěr. I já si myslím, že e, jdeme směrem e, poloplné sklenice. Pokud je o tuto delegaci, e, ty připomínky, které tu zazněly, budeme muset zohlednit při příštích cestách, ale tak, jak to řekl Jo Leinen, ono to není vždycky jednoduché získat termíny, i když se jedná dlouho dopředu a když tři delegace z Evropského parlamentu jedou do Indie současně, tak je to obrovská výzva. Bašír. Teď se dostáváme k panu Bašírovi, příštímu dalšímu řečníkovi. Nemohl být přítomen, protože z jeho zpracování jeho výzvy požadavků bylo pozdrženo, prosím. Pane předsedo, chtěl jsem opravdu jet na tuto cestu a byl jsem velice zklamán, když výzum nedorazilo. Um, musel k vám připojit. Já jsem se, um, um, ale měl podezř, já už jsem měl to podezření, že výzum nedorazí včas. Nebyl tu důvod, proč výzum ne, by nemělo být vydáno. Eh, Mí kolegové tady eh, v místnosti, kteří předložili své žádosti po mně, svá víza obdrželi. byste nepotřebovali, tak proč jsem nedostal žádné já? Pane Preda, Prosím, mohl byste nechat pana Bašira domluvit? Ano. Jsem si vědom, některé země potřebují víza, některá ne. Prosím, pane Bašir. Tak, měl bych pokračovat teď. Slyšel jsem od některých kolegů, kteří byli ve spojení s excelencí eh, panem Chief Singpuri, Protože jsem byl otevřený eh, v otázkách porušování lidských práv eh, eh, v Kašmíru, který je zpravován Indii, to byl prý důvodem, proč mi zamítli udělit toto výzum. Jako člen Evropského parlamentu, který má velkou, velký volební okrsek lidí, kteří pocházejí eh, z eh, Kašmíru, je to v Yorkshireu, eh, v tento volební okrsek. Proto bych rád vyjádřil jejich názory. Ne, um, ne uteče ani týden, kdy bych nebyl neustále dotazován těmito lidmi právě kvůli porušování lidských práv, ke kterým dochází v Kašmíru. Mm, eh, používají se tady eh, zbraně, které eh, znetvořují a zraňují stovky lidí, tisíce lidí. Mnozí lidé přišli o zrak, buď o jedno nebo obě oči. Tisíce lidí jsou, byli zraněni a stovky sedí ve vězení. To je stav, ehm, je to stát, který nikdo nesmí navštívit a jsem si eh, jist, ehm, kdybyste chtěli jít do ehm, eh, Kašmíru, eh, tak by vám nebyl vstup do této země umožněn. Spojené národy požádali o návštěvu Kašmíru a bylo jim to upřeno, tato návštěva. Je pravda, že země, která se snaží být vedoucí demokracií eh, na eh, světě, eh, by měla být činěna zodpovědnou za porušování lidských práv. A ehm, neměli, měli bychom vycházet z toho, že když člen Evropského parlamentu zastává tyto názory a klade otázky v otázce lidských práv, tak by mu nemělo být výzum upřeno. Já bych ehm, než jel na návštěvu, kdyby e, mému kolegovi bylo toto vizum upřeno. Ne, nechci vás kritizovat za to, že jste jeli, ale myslím si, že e, indické e, úřady to udělali schválně. Neinformovali vás předtím, eh, že tady eh, bude se vydávat eh, výzum, se tajilo se to, kdyby to byli otevřeli dříve, že nedostanu výzum, tak jsem si jistá, že byste byli vnesli námitku a pravděpodobně byste byli, si zvážili, jestli na tuto cestu pojedete či ne. Jsem proto, aby se uzavíraly obchodní dohody eh, s eh, ostatními zeměmi. Určitě jsem proto to, ale myslím si, eh, že mm, mm, tak, jak řekl můj dobrý přítel Christian Preda, Christian Preda řekl něco, s čím souhlasím. Musí toto být, um, to musí být ústřední otázka předtím, než uzavřeme obchodní dohodu. A jak se říká tady v tomto sdělení, Předseda zdůraznil potřebu rozvíjet další spolupráci mezi eh, eh, Evropským parlamentem a Indickým parlamentem a to tím, že se budou konat návštěvy. Návštěvy kolegů, eh, jako jsem já, by neměly být omezovány. Tady máme pozorování, vynálezy pozorování mise budou obsahem zprávy o politických vztazích mezi Indií a EU, zpráva, kterou právě rozpracovává výbor. Myslím si, že toto by mělo být změněno, že mi bylo upřeno dělení víza. A Eh, že jsem nemohl přijet jako ostatní kolegové. Myslím, eh, že bychom měli mít možnost artikulovat naše eh, obavy, které se týkají porušování lidských práv tam. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Eh, připomněli jsme našim partnerům eh, v Indii, že bychom měli rádi skupinu eh, pro Evropskou unii a EU, skupinu v rámci Evropského parlamentu, která měla být ustanovena a také vyzvali předsedu Víru pro zahraniční záležitosti, aby přijel do Evropy, aby nás navštívil v Evropském parlamentu, ale problém je, že je to, že to bude teď někdo jiný, ale pane Bašíre, všichni velice litujeme toho, že vaše výzum nebylo včas zpracováno ať už byly důvody jakékoliv. A teď máme dva další řečníky, pan Sovko a pan paní Věl. Um, Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěla poděkovat za diplomaci, kterou jste během našeho výletu do Indie osvědčil, což nebylo snadné, protože ty podmínky, se kterými jsme se tam na této zajímavé cestě setkali, byly trošku komplikované. Zjistili jsme ale, jaká je současná pozice Indie a co pro ně Evropa znamená. Ta návštěva byla jistě informativní. Také bych chtěla pogratulovat eh, velvyslanci EU, který byl naším dobrým hostitelem a který udělal vše, co bylo v jeho silách, vzhledem k tomu, že tam tehdy byly tři návštěvy a také příslušný eh, ministr nebo osoba, která má na starosti vztahy s Evropskou unii, odjížděla. My jsme tam měli setkání s důležitými lidmi, kteří tvoří mínění týkající se zahraničních záležitostí a oni velice upřímně hovořili o vztazích s Evropskou unii, o bezpečnostní strategii Unie a o výzvách, kterým Indie čelí. Souhlasím s kolegou Prédou že je samozřejmě třeba, aby Evropský parlament zdůrazňoval lidská práva. Zároveň bychom ale také mohli naslouchat eh, některým dalším stranám a seznámit se s hodnotami lidí v jiných oblastech světa. Oni možná také ještě potřebují určité vzdělávání v této oblasti. My také musíme zjistit, jak oni se na to dívají, co pro ně to znamená. Ta návštěva byla pro mě velice zajímavá, velice informativní a s ohledem na to, že priority Indie nejsou eh, stejné jako priority naše, si myslím, že jsme tu návštěvu využili optimálně. Děkuji. Děkuji. A nakonec Nena Gill. Děkuji, pane předsedo. Já bych se připojila respektive poděkovala bych vám za skvělé vedení té delegace. Určitě tam byly některé problémy. Já jsem byla i v, nejen v delegaci AFETu, ale také v delegaci pro Indii. A myslím si, že je trošku nešťastné, že jsme některá ta setkání neskombinovali, protože delegace pro Indii se setkala se čtyřmi kabinetními ministry hned první den. A celkově, když jsme diskutovali na té řadě jednání na vládní úrovni, tak tam těch eh, setkání bylo asi 20 A myslím si, že určitě druhá strana nemá v úmyslu nějak eh, pohrdat Evropskou unii nebo něco takového. A pokud se podíváme na tu delegaci AFETu, tak my jsme se setkali se zástupci výboru, který je v Indii naším protějškem. Měli jsme setkání, na které jsme byli všichni pozváni a k té diskusi došlo. A pozvali nás na oběd a také v tisku. To bylo neuvěřitelné, to pokrytí. Myslím si, že parlament již dlouho nedosáhl takové odezvy v tisku, elektronické, elektronická média, finanční i hospodářské noviny se tím zabývaly. Já samozřejmě chápu tu frustraci, že jsme se nesetkali s ministerským předsedou, ale myslím si, že nám bylo jasně řečeno, že tam probíhají volby a že je to klíčové datum pro volby, takže ta jednání všechna byla stanovena pouze předběžně. Myslím si, že důležité je, že jsme se z řady věcí poučili. Určitě bychom v té Indii měli být trošku delší dobu, než začneme jednat. A tisková konference by měla být až na konci, nikoli na začátku toho pobytu. A v budoucnosti bychom se také měli e, snažit o to, abychom těch delegací neměli tolik, protože oni nechápou ty rozdíly mezi těmi jednotlivými delegacemi. A vedlo to také k řadě zmatků v tom, která delegace by se měla s kým setkat. Ještě k ke komentářům pana Bašíra. Je skutečně politováníhodné, že jeho výzum se opozdilo. Vím, že mnozí kolegové, já jsem třeba výzum nepotřebovala, někteří jiní ho potřebovali a chtěla bych upozornit na to, že v minulosti kolegové, kteří uh, hovořili o Kašmíru podobného původu jako pan Bašír, obdrželi víza, například pan Karim se podílel na organizaci jednání na nejvyšší úrovni. Takže já si myslím, že asi nemá cenu si to brát nějak osobně. Že to bylo kvůli panu Bašírovi nebo kvůli jeho původu. Prostě tři až čtyři členové výzum nepotřebovali, třeba já jsem ho nepotřebovala. Já si myslím, že my musíme se zaměřit na ty pozitivní stránky. Já jsem například si uvědomila, že to setkání bylo mnohem vřelejší. Ta slova o Evropské unii z indické strany a o Evropském parlamentu a o spolupráci s námi, to tam zaznělo mnohem silněji. Myslím si, že jeden incident by neměl mít dopad na naše vztahy. Důležité je posunovat se stále kupředu a dívat se na to globálně snažit se o budování našeho strategického partnerství. Děkuji. Další řečníky na seznamu již nemám. Rád bych poděkoval paní Zovko a paní Gil za jejich pozitivní prezentaci návštěvy. Určitě některé body si zaslouží kritiku, ale já bych chtěl poděkovat v první řadě těm indickým úřadům, které projevili snahu o spolupráci. Myslím si, že také ambasáda EU nebo delegace e, Evropské unie v Dili udělala vše, co byla v jejich silách. Až se budeme připravovat na naši návštěvu Pákistánu, tak samozřejmě musíme zohlednit ty kritické body, které zde byly zmíněny. Určitě je dobré abychom s tiskem komunikovali na konci té návštěvy, nikoli hned na začátku. Ale tentokrát tam byly určité okolnosti, kterým se nešlo vyhnout. Já vám tímto mnohokrát děkuji, můžeme tento bod uzavřít. Což znamená, že jednání výboru je u konce. In kamera se za dvě minuty setká rozšířené byro. Děkuji.